to vložili mnoho úsilí. Děkuji. Thank you, Mr. Komotakos, and once more. Děkuji, pane Komotakos, a ještě jednou vám blahopřeji. Písemné prohlášení číslo 21 z letošního roku, které předložili Jelko Kačin, Edward McMillan Scott, Anna Rosbach, Georgi Schöpflin a Jutta Steinruck o civilistech zraněných ve válce

Drazí kolegové, jménem všech spoluiniciátorů chci poděkovat za podporu. Jedná se o nesmírně významný signál, který tady vysíláme, že chápeme utrpení malé skupiny lidí, kteří byli poznamenáni na celý život nějakým násilím, válkou nebo terorismem. A toto písemné prohlášení bylo sepsáno spolu, ve spolupráci s různými národními asociacemi invalidů. Um, jsme mnoho podpisů, 388 máme mezi, mezi nimi zástupce všech politických skupin a po sedmi letech práce v Evropského, Evropském parlamentu to bylo poprvé, kdy jsem si povšiml, že třeba celé národní delegace nebo že někteří poslanci již ze, zásadu, ze zásady ehm, nemohli podepsat žádnou, žádné písemné prohlášení. To mi přišlo poněkud zvláštní, protože písemná prohlášení jsou důležitou součástí naší práce. A nyní přejdeme k hlasování. Budeme eh, nyní o zprávě paní Beres. Paní Beres o změně nařízení číslo 1927